Tak eh, dobré odpoledne, je 15 hodin 10 minut, eh, musíme se pustit do práce. Já eh, vás všechny vítám, zejména ty, kteří se dokázali dostavit včas. A dostáváme se k bodu číslo jedna programu. Ptám se, zda má někdo nějakou připomínku. Není tomu tak, čili je to přijato tento Eh, program. Eh, sdělení předsed žádná nejsou, tedy postupujeme k bodu číslo 3 a to je průběžná zpráva, eh, pardon, to je zpráva o misi výboru AFET do Norska. Byli zde pan Vedan Preda, pan Funzulika, pan Funzulika Kač, pan Kalsky a další a pak ještě tři kolegové Zdrojevský, Gomeš a Pajt ze SEDE. A pan eh, Dorman za ECR, který eh, vede delegaci o spolupráci. Eh, cílem této mise bylo dále posílit vztahy mezi EU a Norskem v oblasti eh, politických vztahů bezpečnosti a obrany. Absolvovali jsme řadu setkání na vysoké úrovni, včetně z eh, ministra zahraničí, obrany a výboru pro zahraniční záležitosti, obranu a tak dále. Eh, dále eh, jsme navštívili a prohloubili jsme si znalosti o eh, NATO, společném velení, dále jsme navštívili hlavní bázi vnorského letectva a další. Rovněž jsme debatovali se Fintechem z Polární univerzity a já bych chtěl opravdu poděkovat eh, zastoupení Norska v Bruselu a norské vládě za vynikající program, eh, který byl sestaven ve spolupráci se sekretariatem AFETu. Eh, musím říct, že jsou zde kolegové, kteří si nevzpomínají, že by někdy absolvovali program tak dobře připravený. Já se domnívám, že jednoho dne budeme mm, se moci odvděčit, eh, pokud se týče té skvělé norské pohostinnosti. Rovněž se ukazuje, že eh, je dobré, když někam jdete navštívit nejenom hlavní město. My jsme se tedy dozvěděli Eh, o Norsku mnohem více eh, v dalších eh, městech a dal, na dalších místech, zejména tedy Svalbard. V pondělí 27. srpna jsme vydali zprávu, tedy tiskovou zprávu. No a ode mě to bude zatím všechno a teď bych snad tedy předal slovo dalším kolegům Eh, zejména příslušné delegace pro vztahy EU Norsko. Pane Gomeš. Pane předsedo, já se plně s vámi shoduji v tom, že eh, to byla skutečně skvělá návštěva. Chtěla bych se rovněž připojit k poděkování našim norským hostitelům Eh, má očekávání byla překonána zejména eh, v souvislosti s tím obrovským potenciálem eh, pro další spolupráci mezi EU a Norskem. Já bych si moc přála, kdyby Norsko bylo právným členem Unie, což není. Nicméně naše spolupráce je velice silná, pevná, intenzivní v Norsku máme hodně eh, partnerů, kteří, eh, když jsme eh, se s nimi bavili o Brexitu, byli z toho možná ještě překvapenější než my. A prostě takové ty myšlenky, že Británie by se mohla vydat v norských stopách, tak v Norsku ty reakce jsou takové, že je spíše jaksi Eh, jaksi něco, co na ně prostě zbylo a ne něco, o co by se mělo usilovat. Eh, Británie byla vlastně v centru dění Evropské unie a do budoucna nebude. Jestliže Británie skutečně odejde, bude třeba, aby eh, si najala na místní úřady spousty dalších eh, zaměstnanců, tak aby se ty vztahy na, s Evropskou unii udržely na e, něčem, co bude blízké současné úrovně. Norsko je pro nás důležité. Jednak eh, má hranici s Ruskem a s Ruskem tady úzce spolupracuje třeba v oblasti rybolovu a výzkumu. Na druhé straně ovšem eh, si je dobře vědoma, eh, jakého politického druhu je Rusko země. Čili přistupují k Rusku eh, dvoukolejně. Na jedné straně je Norsko členem NATO a s tím souvisí spousta věcí a na straně druhé se snaží Norsko vést s Ruskem dialog. To jsou samozřejmě faktory, které mají určité implikace, ale mm, jsou tam další věci. Čili eh, třeba ve Svalbardu jsme viděli to, jak probíhají klimatické změny a víme, že eh, probíhají rychle a má to velké důsledky. A eh, Myslím, že je to také v souvislosti se strategií eh, obrany, poněvadž eh, Artida se otvírá a do budoucna to může přinést eh, řadu výzev. A to nejenom pokud se týče zachování životního prostředí, ale bude o mnohem více. Například nám bylo řečeno, že velkým problémem je Eh, vliv plastů, které jsou v moři, a to, jak, jaký vliv to má na celý ten biologický řetězec. A jak se snaží na úrovni výzkumných institucí přijít na vodná opatření. Zajímavé ovšem bylo také eh, vnímat eh, spolupráci s Ruskem, ale také s Čínou, ve Svalbardu nám bylo řečeno, že pokud se týče vědeckého výzkumu, tak to budí velký zájem na straně Číny, Ruska, ale také jiných. A také jsme se ptali, jestli by se ten výzkum mohl rozšířit na další věci, například v souvislosti s táním arktických ledovců. Tady je, myslím, velice důležité, možná důležitější než dříve, eh, jaké bude mít Norsko vztahy s eh, velkými mocnostmi, jako jsou Čína a Rusko. A dalším důvodem proč eh, musíme eh, věnovat potřebnou pozornost spolupráci s Norskem, je to, že my jsme navštívili eh, ten mimořádný satelitní tábor, abych tak řekl, ve Svalbardu. Jsou zde rozmístěny antény, které sbírají informace ze satelitu a zpracovávají je pro vládní a nevládní organizace v Evropě. Je to úžasné už na pohled, ale zároveň tedy eh, úžasné je to, že na první pole vidíte, eh, že to muselo stát spoustu eh, investic, jak vládních, tak soukromých. Zde probíhá intenzivní spolupráce s různými evropskými agenturami ESA, EMSA, ISA, ale také eh, je zde potenciál eh, a jaksi eh, dopady mimo vědecké pole. Děkuji Aně Gomez za komentář. Ptám se, zda ještě někdo by se chtěl vyjádřit. Zase, že nikoli. Takže bych ještě jednou řekl, že šlo o vynikající cestu, výborně zorganizovanou, která pro nás měla velkou hodnotu. A e, také chceme poděkovat svým norským kolegům a norským ministrům, kteří k nám také zavítali do AFETu. A teď jsme u bodu číslo čtyři. A máme zde průběžnou zprávu o víceletém finančním rámci na období 2021 až 2007 a bude to eh, postoj parlamentu ke návrhu komise zveřejněnému komisí 2. května. My navazujeme na předchozí pozice, což je implementace stávajících externích finančních nástrojů a stanovisko o víceletém výhledu schváleném v lednu. Naší zpravodajkou je Maritě Sáke, ale bohužel zde není, takže já jménem skupiny ALDE přečtu její stanovisko. Mám ho zde. Eh, stanovisko zpravodajky Maritě Sáke k Eh, stanovisku MMF. Vzhledem k globálním výzvám je třeba eh, vnímat rozpočet také prostřednictvím zahraniční politiky. Na zahraniční politiku musí v dispozici dostatek prostředků. Zároveň architektura, která je pro distribuci těchto fondů, musí odpovídat eh, našim cílům a hodnotám. Žádáme více flexibilitu, ale komise Eh, nenavrhla nic k budoucí struktuře eh, řízení těchto fondů. Parlament by tedy eh, měl být opatrný a nepřijímat své pozice zbrkle a předčasně. Evropský parlament musí být schopen eh, sehrávat aktivní dozorovou politiku, musíme mít jasné cíle, evaluační mechanismy a monitorování, což je také klíčové pro efektivitu naší práce. Pokud se týče eh, externího finančního nástroje, já předsedám příslušné pracovní skupině a eh, těším se na další informace jak o tomto konkrétním tématu, tak o využívání dalších externích eh, instrumentů EU. Tolik tedy stanovisko Maritě Sáke. A nyní dostanou slovo další Eh, poslanci, kteří se přihlásili do debaty, jenomže vidím, že seznam řečníků je prázdný, takže se ještě jednou ptám, jestli by někdo z kolegů si chtěl tady se chtěl vyjádřit. Pan Panzery, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych samozřejmě nejraději nejdřív poděkoval. Poděkoval vám za to, co jste také četl jménem paní Srak. Dovolte tři body, které bych tady chtěl trochu rozvést. V zásadě, co se týče nutnosti výrazně zvýšit finanční prostředky pro vnější činnost, protože cílem je aby se z naší společné vnější politiky stal jeden ze základních stavebních kamenů Unie, tak proto budou zapotřebí určité nástroje a především e, systém monitoringu a e, sledování e, který by byl Evropským parlamentem garantován. To, co navrhuje e, zpravodaj, má zatím nulový e, dopad e, na ty nástroje. Potřebujeme maximální flexibilitu tak, aby bylo možno mobilizovat další zdroje, abychom řešili neočekávané situace. A co se týče E, těch speciálních e, svěřenských fondů, tak bych chtěl říct, že těch 10,5 desetin e, miliardy euro, které je částka, která je mimo hlavní rozpočet, tak jak to také paní komisařka Mogherini tady zdůraznila před minulým týdnem. A tento fond musí mít jasné jméno, Fond bezpečnosti a obrany obrany, fond potřeb, podporu, pro podporu míru. Je to prostě samostatný fond a, za to také, a proto také potřebuje eh, samostatnou kontrolu od Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane Panzery, a ptám se, kdo ještě další by si chtěl vzít slovo. Paní Lösing, prosím. Můžete hovořit. zwar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ähm, eh, Pani Sáche tady není. Eh, já jsem ji samozřejmě sledovala eh, na monitoru a já bych chtěla jí poděkovat za stanovisko. Můžeme ji z většiny podpořit, zejména v tom, co napsala k bodu číslo 2, který se týká zachování eh, nástroje pro sousedství a jiný. Také body 3 a 4 se nám líbí, nicméně eh, pozměňovací návrhy bychom měli eh, k té nezbytné parlamentní kontrolní funkci, tak tu bychom eh, rádi zdůraznili v jejich bodě. Poslední bod nepodpoříme, poněvadž si myslíme, že to není správně a není to legitimní, eh, aby se tedy zbrojení z evropského eh, rozpočtu financovalo. Děkuji. Ještě někdo? But it's not the case, when I would like tomu tak, takže dávám slovo panu Felixovi Fernandezi Šovi. Viděl jsem vás zde. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. I já Začnu tím, že eh, bych eh, poděkoval za novou situaci, totiž to, že se nám dnes podařilo dostat eh, do parlamentu bez kontroly, bez prohlídky. To tež platí pro úředníky parlamentu, v, pro, pokud vstupují do komise a určitě nám to ulehčí život. Pokud jde o zprávu paní Šáke, nejdříve bych rád um, přivítal stručnost a úspornost té zprávy, pokud jde o využití těch fondů, které jsou samozřejmě důležité pro váš výbor, pro výbor DEVO. My chceme, aby využívání těch fondů a jejich účel byl naplňovan a počítáme s vaší podporou tak, jak budou probíhat finanční vyjednávání, protože bude vyvíjen velký tlak na ty zdroje zahraničních aktivit a pomoci. A jsou to zdroje, které jsou nezbytné pro ty ambiciozní cíle. Za druhé chci zdůraznit, že Evropský rozvojový fond, a to znamená všechny fondy pro Karabský, Pacifický a subsárskou Afriku, tyto oblasti, tyto byly eh, rozpočtony komisí do jednotlivých pole, eh, položek a to za pomoci při vzpění Evropského Evropského parlamentu, například s ohledem na odpo a tedy aktivity, které provedla rada, nemohly, nemohly být provedeny, pokud by byl ten eh, přístup k tomuto rozvojovému fondu jiný. Eh, dále souhlasím s tím, že je potřeba mít strukturu a architekturu, která napomáhá té politice, konkrétní politice, ale pomáhá také eh, dohledu parlamentu, politickému dohledu nad rozhodnutími, které komise činí a přijímá v zahraničí. A tady bychom chtěli zdůraznit eh, eh, s kolegy z DG, eh, z DG DEVCO, DG NIR a dalšími, že tady je jeden nástroj navrhovaný, což neznamená společnou jednu politiku nebo jednu jedinou politiku, ale znamená to pomoc v oblasti sousedství, lidských práv a dalších věcí. Chceme je však zahrnout do jednoho nástroje, abychom dosáhli té flexibility, o které mluvíme v rámci zahraniční komunitní politiky. Ten návrh posiluje rámec monitoringu a vyhodnocování a také flexibilitu a předvídatelnost, ale ta flexibilita by neměla poškodit cíle a konkrétní naplňování spolupráce s eh, v rámci sousedství nebo v rámci eh, ochrany eh, lidských práv, což tato zpráva také zmiňuje. Eh, nebudu se zmiňovat o dalších věcech, které mi nepřísluší. Tolik z mé strany, děkuji. Děkuji panu Fernandesi Šovi za DG Devko a nyní se ptám, jestli je tady pan Filiberto Ceriano Sebregondim a za ESVČ. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji za slovo. Ano, i já bych rád doplnil kolegu z komise za ESVČ několika body. Za prvé, vítáme návrh eh, stanoviska tohoto výboru, ten eh, návrh, který byl dnes předložen, a já se chci vyjádřit k bodu 3, který se týká naplňování cílů eh, politiky sousedství a cílu nástroje pro lidská práva. Domníváme se, že to, co navrhuje komise, vlastně toto přesně tež je obsahem toho návrhu. To znamená, pokud jde o částky na eh, politiku sousedství i ochranu lidských práv, ty jsou, tyto částky byly navýšeny eh, o 24% u jedné a o 20, 15% u té druhé eh, věci a a jsou tam zapracovány a jsou určeny i na ty specifické cíle těchto dvou nástrojů, zejména mechanismus založený na výkonnosti, modality přidělování fondů a u toho druhého fondu, tedy pro lidská práva a demokracii, eh, ta, to fungování i bez souhlasu vlády dotčené země a možnost také financování neregistrovaných subjektů, jako jsou obhájci lidských práv. Eh, další otázka je zpráva těchto nástrojů, jejich řízení a to, že paní poslankyně Scháke vyzývá k tomu, že je potřeba ty, ten dohled Evropského parlamentu dále rozpracovávat. My se domníváme, že tento globální nástroj právě umožní širší dialog mezi parlamentem komis a komisí a pravděpodobně povede i k dalším modalitám toho politického dialogu, než ty, které které známe dnes. A ještě další dvě menší eh, připomínky. Pokud zde vzniká obava, že zdroje, které jsou pro politiku sousedství, které jsou navrhovány pro bezpečnost a migraci, že by mohly být vlastně z těch původních cílů převedeny někam eh, jinam, ta, ty, ty obavy jsou vysloveny, ale chci říci, že ten nástroj bude řešit migraci a bezpečnost pouze, pokud tam bude propojení s udržitelným rozvojem a s celkovým eh, těm, tím partnerstvím, které máme s těmi zeměmi, protože na samotnou bezpečnost a migraci máme jiné nástroje, Eh, v těch interních kapitolech, kapitolách jsou tady posílené nástroje k migraci a máme zde také eh, návrh v externím sektoru vytvořit nový eh, finanční nástroj pro ochranu budování míru. A ještě zareaguji na to, co říkal pan poslanec Panzery. Posílení kapacitu, kapacity afrických a jiných partnerů při budování či posilování eh, míru na těch, míru na těch místních bojištích, to je součást budování míru, míru a vlastně i to přispívá k bezpečnosti tím všestranným způsobem. Takže se domníváme, že to skutečně jde ve smyslu toho po té podpory a ne jenom bezpečnosti v tom širším slova smyslu. Eh, eh, děkuji panu Sebregondimu. A ptám se, zdali by se chtěl slovo vzít ještě někdo další. Není tomu tak. Takže pozměňovací návrhy do 18. září v 11 hodin dopoledne, eh, o den později, než to bylo původně naplánováno v AFETu. Budeme o tom hlasovat pravděpodobně 8. či 9. října, 5. listopadu v příslušném výboru a na plenárce to bude na té první listopadové ve Štrasburku. V pořádku? Žádné připomínky z vaší strany, takže teď se ptám, zdali paní Patricia Floro už je na cestě Eh, to znamená, my teď nemůžeme zatím začít s dalším bodem. Paní kolegyně je na cestě, takže navrhuji krátkou přestávku, abychom umožnili paní Patricii Flor přijít. Nebude to trvat dlouho, takže úplně nejlepší je zůstat sedět na svých místech.